Allora, buongiorno a tutti, bentornati. Takže dobré ráno, dobré ráno vám všem. Jak už jsme říkali včera, budeme jedenáctku a dvanáctku probírat systémy kvality vztahující se na zemědělské produkty. probereme ten trialog k tomu slavnému balíčku kvality. Kolegyně Garcia Perez nás seznámí, eh, seznámí nás se situací, protože tady by mohly být určité zajímavé věci, takže já ji hnedle předám slovo, aby jsme se dozvěděli, co je nového za poslední týdny. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Jenom pár slov. Já bych eh, vám ráda řekla, co se eh, stalo. No, toho bylo hodně, takový nekonečný seznam v podstatě. Ale dnes bychom měli jako parlament definitivně rozhodnout jak už jsem měla příležitost uvést, balíček, který nazýváme balíček kvality, zahrnuje tedy eh, systém kvality pro standardní marketing a rada od počátku trialogu v podstatě nevedla žádný dialog k tomuto bodu v rámci trialogu, nikdy se k tomu nevyjádřila a my navrhujeme spolu se stínovým zpravodajem, jak už víte, navrhujeme, aby to řešení, které zvolíme na výboru pro zemědělství, aby to bylo něco, co ovlivní i společnou zemědělskou politiku. Samozřejmě to také bude potom projednáváno na radě. Co se týče systému kvality, jednání trvalo několik měsíců, dá se říct téměř rok. A jedna ze zásadních otázek na našem výboru se týkala kontroly množství u producentů. Až do poslední vteřiny zůstalo naše stanovisko pevné snažili jsme se dospět k nějaké dohodě eh, v rámci jednání s radou. Byla tu politická deklarace rady, závazek takovémuto prohlášení, aby tato otázka byla projednávána v rámci reformy s SZP. A u těch ostatních otázek až na dvě, tři výjimky nebude dohoda. Dokázali jsme se domluvit na základních věcech, jako je horská zemědělská produkce, to se nám pořaží zařadit do dohody. Pak tam bylo ještě pár takových odbornějších věcí, ale to všechno by mělo zlepšit situaci. Ještě zbývají dvě, tři věci, které nejsou vyřízené a já doufám, že toho 6. června, myslím, že to bude 6. června na schůzce s fiktivním zpravodajem, dokážeme uzavřít tuto diskusi. Pokud to tak bude, tak 20. června proběhne trialog a politická dohoda. ještě za dánského předsednictví. No, každopádně tady nešlo o nějaké přijetí stanoviska vašeho zpravodaje, jde o dohodu celé skupiny, celého výboru. A když jsme měli volit mezi hlasováním na plenárce a druhým čtením nebo hledáním politické dohody, o které jsem hovořila, tak většina si přála jednání za účelem dohody. Ne, celý, ne celá skupina byla tohoto názoru, ale většina nakonec ano. Takže je potřeba v tomto směru ještě něco udělat, trošku se snažit doladit určité věci, aby ještě za dánského předsednictví došlo k té politické dohodě. Děkuji mnohokrát. Výborně, říká pan předseda. Je naprosto nezbytné zvolit cestu, která nám umožní mít nejlepší výsledek. Samozřejmě ta bitva ještě bude pokračovat, co se týče množství. Nyní pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat kolegovi Ráčimu, kolegyni. Už rok pracujeme na tomto textu a s kolegyní Garcia Perez se nám, myslím, docela výsledek povedl. Bohužel Jedná se o záležitost, kterou už se po určitou dobu zabýváme. A vlastně je dlouhé období mezi obdobím, mezi tedy dobou výroby a prodeje. A co se týče objemu, pak eh, musím říct, že tady je také velice důležitá otázka k vyřešení. A když hovoříme o balíčku ohledně mléka a mléčných výrobků. Tady jsme dosáhli kompromisu s radou protože dlouze, dlouho zrající síry například, eh, proto už jsme eh, řešení nalezli. Ale eh, jinde se nám zatím nepodařilo takového řešení dosáhnout. V mé politické skupině jsme u dlouze hovořili o tom, jak bychom měli dále postupovat. A domnívám se, že pokud bychom si přáli, aby toto skončilo a dospělo se tedy k dohodě v prvním čtení, pak, že budeme muset vyjasnit dvě věci. První je politické prohlášení ze strany rady. Zda tedy opravdu prohlásí, že toto je velice důležitý bod, jako je to pro Evropský parlament. A dále budeme muset uvažovat bezprostředně o tom, jak budeme řešit tuto věc v rámci eh, eh, reformy společné zemědělské politiky. Určitě je velice užitečné eh, využít právě tento konkrétní politický argument, co se týče jednotných organizací společného trhu. A jistě dříve nebo později nakonec pochopí, že to je velmi důležitá věc a je třeba hledat řešení. A bylo by jistě dobré, kdyby bylo možné dospět k dohodě v prvním čtení a ke konci jednání, aby mohli jít dále a učinit tak významný krok vpřed. Děkuji. Eh. Děkuji, to bylo velmi jasné. A nyní kolega Schmidt, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nejprve je třeba, abychom poděkovat eh, za tuto práci, protože to by je velice dlouhé vyjednávání, složité, nepo, nepochybně to vůbec není snadná věc. Ale zároveň si také uvědomujeme, jak to vychází z čísly, s aritmetikou v radě i v našem výboru. A jenom několik eh, poznámek, které, jak se domnívám, by měl tento výbor vědět. A i když eh, třeba jsme byli potom nadšení tím eh, eh, Brave New World, statečným novým světem po Lisabonu, tak musím říci, že jsme dosahli něčeho v jednání ehm, a jenom tam, kde rada byla ochotná také s námi hrát, nikoliv tam, kde jim to nevyhovovalo, jenom nám nabídli pár takových bombonků, takže nevím, jestli to až za to tolik stojí. Jedn, zdá se, že Eh, se musíme vrátit k našemu původnímu výchozímu stanovisku, protože zatím se nám to moc nedařilo a nemáme být moc na čo být hrdí, když se podíváme na to čistě z hlediska čísel. Určitě by se nám to mohlo dařit eh, více. Vidím, že je tady většina v rámci ostatních politických skupin, ale my si vyhrazujeme právo s důležitými prvky se znovu vrátit na plenární zasedání, protože by to nemuselo muselo dopadnout takhle uboze, protože myslím si, že zatím je to velice politování hodný stav věcí z hlediska našeho výboru. Děkuji. Michel Dante tady ještě není, ale náš kolega se zavázal, jak víme, jak ví naše zpravodajka a stínový zpravodaj, že se tímto tématem bude nadále zabývat i ve své zprávě. V podstatě není eh, co dodat, bylo to již řečeno, ale ukazuje se, že ta výčitka, že Lisabonskou smlouvou parlament by byl eh, brzdou při legislativních vyjednáváních, to nesouhlasí. Vidíme, že je to rada, která blokuje a není schopna dovést jednání do konce protože má nízký vyjednávací mandát a, a musíme všechno řešit v prvním čtení. Musíme dávat pozor na naše stanoviska, abychom nepovolovali jenom tím, aby se, proto aby se rada snadněji dohodla. Ta by se měla dohodnout eh, interně a to se zatím nestalo. Takže z toho pohledu si myslím, že je na čase, abychom šli jinou cestou a jsem zvědavá, co z toho nakonec vyjde. Bene, non ci sono altri iscritti a parlare. Io credo che comunque... Tak, někdo další se o slovo nehlásí, říká vám předseda. Máme tu velkou většinu, která nadále chce pracovat tak, jak to navrhla zpravodajka. Takže budeme pokračovat v našem boji, rozhodně od té, u té kvality neustoupíme. Ale potřebujeme zároveň mít i konkrétní výsledky. To připomínám kolegové. Ta norma ex officio je opravdu zásadní. Nejenom proto, že jsme to spustili my, ale také proto, že je to skutečně dobrá zbraň pro ochranu kvalitních, kvalitní produkce. My jsme přece bojovali, vzpomeňte si o tu, o tu horskou produkci. Nakonec jsme to prosadili, takže navrhuji jasné politické prohlášení, které by definovalo naši úlohu jako výboru pro zemědělství. Budeme nadále bojovat, ale řekněme, že spíš rada nedosáhla té většiny. Takže pokud nejsou další vstupy, bodu 11, tak Irače, prosím tě, pokračuj dál a informuj nás o průběhu, pokud dojde k dohodě 20. nebo 25. Teď rychle bod 12, protože tady máme důležitou novinku. Ne, to se mýlím, říká pan předseda. Je to změna nařízení Rady 1234, ne 73, promiňte, roku 2009, 73. Tam jsou skutečně zajímavé změny, takže poprosím Luise, aby nás informoval o novinkách, to je bod 10, ne 12, ale 10. Děkuji, pane předsedo. Víme všichni, že jde o velmi zásadní zprávu stabilitu a podobně, kterou chceme poskytnout zemědělcům po období 2013, protože současné programovací období končí prakticky v roce 2012, čili je potřeba zajistit ten přechod do roku 2013 a ten přechod by neměl dělat problémy při každodenním životě, při každodenních pracech zemědělců. Proto výbor přišel s návrhem a my jsme pracovali opravdu velmi hluboce na tomto návrhu. Musím zmínit velmi dobrou spolupráci s odděleními komise, Zejména paní Kristina Borčman a celý její tým s námi velmi dobře spolupracovali a poskytli nám opravdu dobrou pomoc. A také Anton de Comagre. Jak už si řekl, vedli jsme neformální trialog ve Štrasburku. Já jsem byl velmi rád za tento trialog, protože komise skutečně přistoupila na všechny naše návrhy, to je docela výjimečná situace, a myslím si, že to je dobrá zpráva, protože to určitě ovlivní další jednání nad dalšími zprávami. Ale každopádně musíme stávající problémy dořešit rychle. Teď tu leží jedna otázka. Rozhodlo se o změně právního základu problému, protože ono jde o problém specifický pro určité státy a je potřeba tu právní, ten právní základ změnit. To ovšem předpokládá, že musíme se obrátit na výbor jury, abychom vyhodnotili eh, tento základ, což bude samozřejmě znamenat také určité spoždění a tím pádem ne tak rychlé schválení zprávy. Přitom bychom potřebovali tu zprávu schválit rychle, aby byla platná od roku 2013. Čili to schrnu, my jsem velmi spokojen s naší spoluprací. Byly tu problémy, které zmínilo Spojené království, Švédsko, Německo, více, více států. Ty hovořili o specifických problémech, které mají velmi závažné dopady. Jsme schopni to takto vyřešit, takže já doufám, že v rámci parlamentu to dokážeme přijmout co nejrychleji. A pane předsedo, já vás tedy poprosím, abyste navázal eh, opravdu co nejrychleji kontakt s výborem, s kolegou eh, z jury, abychom opravdu od července už mohli mít schválený tento, eh, tuto zprávu, protože září je ten, tento krajní datum. To jsem chtěl poprosit, pane předsedo. Děkuji kolegům za pozměňovací návrhy, děkuji sekretariátu a děkuji komisi, která nám velmi pomohla. Děkuji. Děkuji. Luis a je to tedy další důležitá záležitost, v níž postupujeme, pan Lanč. Ano, děkuji mnohokrát všichni eh, máme minimálně tři místa, kde bychom dneska měli být. A když se řeklo, že budeme hlasovat v 9, tak bychom měli hlasovat. A protože já jsem tady socialist, možná, tady prostě nepočítám socialisty, možná se jim dneska nechtělo vstávat. A není nutné, abyste využívali všech těchto eh, navrhovatelů za socialisty, aby se protahovala čas. Měli bychom hlasovat a měli bychom se držet původního časového rozvrhu, tak jak byl oznámen. Děkuji. Eh, Jenom pro informaci, my jsme změnili už eh, tento pořad jednání na základě našeho včerejšího rozhodnutí, ale měli jste to sdělit členům výboru, tak pojďte, budeme hlasovat. Všem eh, to bylo včera během oběda změně, sděleno, že došlo k této změně našeho jednacího pořadu. A teď eh, přejdeme k bodu 7. Prosím vás, abyste se chopili svých hlasovacích kartiček. A bude to hlasování rozpočet na rok 2013, eh, mandát ke třístranným rozhovorům. Máme 14 eh, pozměňovacích návrhů a máme tady také Eh, požadavek na to, aby příprava na pilotní projekt byla do 4. června. Okay. Mělo by to být v souladu s pravidly, které rozdal sekretariát. ne. Můžeme tedy hlasovat eh, o tomto stanovisku Esther de Lange. Eh, Hlaš, hlasování je zahájeno. Pozměňovací návrh číslo jedna. Paní Budost. Takže zahajuji hlasování. Elektronický systém nefunguje. Nebo hlasovali jste všichni? Hlasování je ukončeno. Pozměňovací návrh číslo 1 je zamítnut. A druhý zahájeno hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Kompromis 1. Hlasování je zahájeno, je ukončeno, přijato. Hlasování je zahájeno k pozměňovacím návrhu 6. Lion a ostatní eh, zahájeno, ukončeno, přijat. Dále to pokračuje sedmičkou. Eh, hlasujeme o sedmičce, hlasování je eh, zahájeno, ukončeno, odmítnut. Pozměňovací návrh 9. Zahajujeme hlasování, ukončeno, přijat. A pokračujeme osmičkou, pozměňovací návrh 8, hlasování je zahájeno, pana Nikolesku. A hlasování je ukončeno. O, o, odmítnout. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 10 Ashworth. Je hlasování zahájeno, hlasování ukončeno, odmítnut. Pozměňovací návrh 13, paní Rodust, hlasování je zahájeno ke 13, hlasování je ukončeno, odmítnut. Pozměňovací návrh 12 Lajan a další hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno, návrh je odmítnut. Pozměňovací návrh 11. Hlasování ukončeno k 11. Přijat. A pozměňovací návrh 14. Hlasování zahájeno ke 14. Ukončeno. Odmítnut. A ke změněnému eh, stanovisku zahájeno konečné hlasování a návrh je přijat. Takže já blahopřeji zpravodajce a budeme pokračovat hlasování o bodu 6. Musíme ještě hlasovat, milí kolegové, prosím, protože já se jenom mám prozbu, ale my prostě nemůžeme sledovat, eh, jaké bylo hlasování, pokud to není teda na té obrazovce. Nechceme to nějak spochybňovat. Eh, ale teď nevíme, jestli to bylo, jestli to bylo 18 30 a tak prostě na té obrazovce to vidět není. Bylo by dobré, kdyby se to zobrazovalo. To je vidět. Na těch tabulkách zřejmě. Já se, pane předsedo, omlouvám, ale nesprávně jsem hlasoval úplně při e, prvním hlasování. Chtěl jsem hlasovat ne a omylem jsem hlasoval ano, tak nevím, jestli by to bylo jinak dopadlo.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 Nic se tím nezmění, ale my samozřejmě zaregistrujeme, jak se hlasoval. Teď přecházíme k hlasování bod 6 a je eh, to o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství. Pan Giancarlo Scotta je zpravodajem. Toto je zase hlasování, protože eh, máme přijmout návrh stanoviska. Pan Scotta není přítopen, přítomen a pokud se nikdo nehlásí k tomuto bodu, tak rovnou přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Eh, hlasujeme. Končím hlasování. Vidíte na ta čísla teď už? Všechno je v pořádku a e, všichni, jak jsem si všiml, jsou také dneska vzhůru. Trojka, e, pozměvací návrh tři. hlasujeme. E, končím hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh 4, což je unblock hlasování, pozměňovací návrh 6 a 10, kon, zahajuji, končím hlasování. Všichni jste už hlasovali, čili teď končím hlasování. A e, byl schválen pozměňovací návrh číslo 4. Čili 4, 6 a 10, tak to bylo schváleno. Teď e, pětka. Hlasujeme nyní o pozměňovací návrhu číslo 5. Brita se hlásí, prosím. Nebudu dlouho zdržovat. A u toho pozměňovacího návrhu eh, právní služba změnila něco, jednu větu, aby, aby se to bylo v souladu s článkem 290, takže eh, toto je. Article 19a eh, for the purpose of amending že komise bude mít eh, možnost schvalovat aktiv přenesené pravomoci v souladu s článkem 19 a za účelem pozně a tak dále. Je to jenom změna eh, ve formulaci tak, aby to bylo v, požad- v souladu eh, s právními požadavky. Ano, děkuji, Brito. A zahajujeme hlasování k pozměvací návrhu 5. Zahajuji, končím hlasování. A za pozměvací návrh byl přijat. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 8 eh, od autora eh, Ashworth, čili hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 8. Všichni už hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Teď devítka, hlasujeme o devíce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Dále budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 2, který předložil zpravodaj Zavy a nyní končím hlasování. Myslím si, že to bylo schváleno. Teď budeme pohlasovat o pozměněném návrhu celém, o legislativním návrhu jako takovém, pozměnění zahají a končí hlasování a velkou většinou byl tento návrh schválen. A teď eh, tedy hlasujeme o návrhu legislativního usnesení pozměněném znění. Zahajuji a toto hlasování. Končím hlasování, bylo to schváleno. E voto finale per... Takže konečné hlasování, závěrečné hlasování proběhlo, abychom začali jednat s radou. Zahajuji, končím hlasování. Výborně schváleno. A Jean Carlos Scotta tomu děkujeme. Můžeme pokračovat dál. Bodu 7. Ten, pardon, ten máme hotový, takže vlastně k 8 někdo žádá slovo. Pan Majer, prosím. Bohužel bez mikrofonu. Bravo. Zu diesem letzten Punkt tomu poslednímu bodu mám poznámku k, k tomu poslednímu hlasování. Vyjednávání s radou nebudou jednoduchá, protože to je ten starý problém. Rada by chtěla ta, ty prováděcí akty a parlament by chtěl akty v přenesené pravomoci. E, většina toho hlasování jsou akty přenesené pravomoci, pře e, to jsou pravidla, takže já bych e, prosil o to, abychom Eh, dbali na to, že to jsou opravdu ty aktiv přinesené pravomoci. Děkuji mnohokrát, pane Majere. To je opravdu důležité, důležité a citlivé téma. K tomuto jsme totiž dostali dost přesný dopis od předsedy Eh, který je předsedou kolegia, pan, pan Lene, a ten žádá po všech předsedách výboru, aby právě při všech těchto jednáních nevzniklo eh, riziko, že by se přidávaly politické dohody u věcných otázek, které běží podle Lisabonské smlouvy, čili akta přenesené pravomoci či prováděcí. Pokud tedy to jde podle Lisabonu, jako jsou přímé platby, rozvoj venkova a podobně, tam jsme nedostali dohodu k těmto bodům a my samozřejmě díky tomuto hlasování vyjádříme svůj jaksi nesouhlas. A budeme vycházet z tohoto hlasování, pane Majere. Čili v rámci našeho výboru budeme dopředu, rozhodně nebudeme couvat. Takže můžeme přejít k bodu 8. Allora, colleghi, un minuto solo di... Takže kolegové, Jenom malinká přestávečka na minutu, protože René Souchon, který je zpravodajem, tak eh, za výbor regionu, tak tady bude za chviličku a pak budeme pokračovat. E possiamo iniziare? Dobře, takže začneme, prosím. Allora possiamo iniziare. Dobře, takže začneme budeme pokračovat. A zaprvé tady samozřejmě vítám zástupce výboru regionu, který má na starost reformu SZP, pana René Sušona a můžeme tím pádem hned začít a já mu dám slovo okamžitě. No a potom budeme samozřejmě mít možnost diskuse. Pane Sušone, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobré dopoledne vám všem. Děkuji také za pozvání. Už po druhé výbor regionu při, eh, přijal, návrh, přijal návrh stanoviska, který bude v legislativním balíčku, a to 4. května. Přijal to opravdu velkou většinou, protože pouze tři hlasy byly proti. Takže já vám představím to, co budeme my navrhovat pro první, eh, druhý pilíř, hlavní osy našich návrhů. My jsme si poznamenali, že výbor má dobré návrhy, co se orientace týče, ale v podstatě ta komise, komise pardon, byla dost daleko od nějaké hlubší reformy na to, aby dosahla své cíle. Protože e, vlastně ten její návrh e, by se týkal všech území, ale nelze to takto splnit. Nebylo by to spravedlivé pro všechny zemědělce, protože ne všude je stejná životní úroveň. A pokaždé, když ty orientace jsou správné, tak často ty nástroje pro splnění těch vizí nejsou na úrovni. Mezi nedostatky bych jmenoval e, nedostatek regulace trhů. Navrhované mechanismy jsou takové léčebné mechanismy v případě krizí, ale není tu skutečná prevence jaksi dopředu. Naopak se ruší vlastně veškeré regulační nástroje, kvóty na cukr, třeba na vinice. No a výbor regionu by tudíž měl, chtěl jasné hodnocení důsledků rušení těchto kvót, ještě než navrhne další věci. Než navrhne každopádně prostě ty, ty záchranné sítě, protože řešení krizí prostě nestačí pro budoucnost zemědělců. Čili nebude-li tam určitá pravidelnost, tak eh, budeme mít čím dál tím více problémů. Další zásadní téma, eh, kde se, o kterém se mluví všude v tisku, to je vlastně stanovení stropů. No a my podporujeme řešení, kdyby vlastně ten strop byl dál, než navrhuje komise. 200 tisíc euro místo 300, jak to navrhuje komise a sestupnost, která začíná tam. K tomuto důležitému bodu já za sebe musím říct, a myslím, že členové výboru regionu k tomu byli velmi nakloněni, že bychom se měli tedy dívat na to, kdo dostává pomoc na úrovni evropských zemědělců a musíme říci, že průměrný příjem na jednu zemědělskou usedlost byl v roce 2010 5093 euro je 300 3970 eh, tedy zemědělských producentů, kteří získali z toho velkého počtu zemědělců přes, tedy, eh, přes 300 eh, tisíc euro. A myslím si, že to je prostě extrémní. Hraje v tom také samozřejmě sociální aspekt těch pomocí, protože Máme všude v evropských zemích problémy, to všichni víme, v některých zemích je to samozřejmě horší a nemyslím si, že je přijatelné, aby z veřejných prostředků šly tak vysoké prostředky, alespoň na výboru regionu ten můj návrh opravdu byl velmi dobře přijat, to znamená, že by ten strop byl jenom těch 200 tisíc a bylo by to tedy na úrovni 30 Další věc je konvergence pomocí. Samozřejmě ne uvnitř států, to se e, diskutuje, ale mezi státy, protože mnoho států si stěžuje, že mají úroveň, která vůbec není na úrovni původních závazků. A my žádáme na komisi, s tím, že samozřejmě bereme v úvahu veškeré důsledky e, příliš rychlé konvergence, takže žádáme po komisi přesný harmonogram té mezistátní konvergence s jasnými kritérii, protože pokud bude tedy ta, ta dotace na hektar, tak to nemusí být vždycky správně. Vždycky je potřeba brát v úvahu například náklady na výrobu a podobně, protože konvergence konec konců je nutná a myslím si, že naše stanovisko je vyvážené. My jsme tedy řekli komisi, ať udělá harmonogram a také určitou metodiku. Je důležité definovat rozsah té pomoci podle našeho výboru je nutné také eh, jak si stanovit výši příspěvků v zónách, které jsou na tom hůře. A také jsme chtěli, aby biozemědělství obecně, což je známka kvality, mělo tedy k dispozici lepší opatření kaplingu. No a další velmi zásadní téma to je návrh, původní návrh výboru regionu. Myslím si, že všichni souhlasí s tím, těch, že těch 30% nemůže být eh, jaksi uplatněno všude stejnou měrou. Je potřeba vzít v úvahu velikost eh, tedy toho zemědělského podniku, zemědělské podmínky a tak dále. Samozřejmě s tím, že ten hlavní cíl musí být dodržen, totiž trvalé udržitelný rozvoj zemědělství. Problém je realizace všeho, aby to nebylo příliš kostnaté. A to, co my navrhujeme jako originální těch 30% a 7%, je v podstatě propojit, mutualizovat Eh, podle tedy těch mm, jaksi produkčních oblastí a jejich propojení, mít vlastně třeba partnerské kontrakty mezi několika výrobci s regionálními úřady. Eh, takhle by to mohlo fungovat velmi dobře, tak aby došlo k propojení. Třeba by byl seznam na těch 30%, tak jak je stanoví Evropská unie a na té územní úrovni by se to mohlo samozřejmě ještě upřesnit o těch 7% ekologických. Třeba jedna, jeden podnik by dostal 3%, ale celé území by vlastně mohlo dostat více. Bylo by to poměrně snadno realizovatelné, aby, aniž by to bylo příliš velkou zátěží. u těch periferních nebo horských oblastí, tedy s horšími podmínkami, jsme chtěli, aby opatření, která budou přijata, byla povinná, ne, ne jaksi dobrovolná, aby to byla tři, skutečně třetí úroveň té pomoci, aby bylo možné dostat až 10 z pomoci z prvního pilíře u těchto jaksi hůře položených eh, zón. Dále jsme byli rádi za eh, to možnost eh, jaksi, zasáhnout do té oblasti těch nových podniků, nejenom ten termín mladý zemědělec, to už je poměrně starý termín, který vždy, ne vždy odpovídá protože ta nemusí jenom mladý vždycky zakládat nový zemědělský podnik, takže nové, noví vlastně zemědělci nebo, nebo nová, nové podniky zemědělské a chceme tedy v rámci subsidiarity podporovat státy, aby tedy e, pomáhali novým, novým zemědělcům, novým podnikům. A přecházím k druhému pilíři, to je rozvoj venkova. Rozvoj venkova můžeme říci, že s absencí regulací trhu, což je velké zklamání pro výbor regionu oproti původním návrhům komise, Samozřejmě jsou tu pozitivní věci, pozitivní prvky, třeba společný strategický rámec, který zahrnuje EZVR a, a strukturální fond potom integrace rozvoje venkova do strategie 2020, to je velmi důležité. Program LEADER, které se podílejí nejenom na Evropském fondu pro rozvoj venkova a tak dále. To všechno je velmi pozitivní. Ale v druhém pilíři více než v prvním ty prostředky nejsou na výši toho, co chceme dosáhnout. Šest priorit v návrhu komise nejsou vzájemně moc dobře propojeny. U těchto priorit nebo možností řízení rizik například u trhu v rámci rozvoje venkova je pouze symbolické. Chybí tam mnoho řízení rizik, rizik pro producenta nemá podle nás vůbec co dělat ve druhém pilíři. Protože do druhého pilíře se takto dostává tak nějak trošku všechno a ten, to řízení rizik v zemědělství je výlučně záležitostí prvního pilíře. Co se týče druhého pilíře, tedy rozvoj venkova, tak se nám tu kříží tedy ten, ten, ten společný, společná zemědělská politika e, stejně jak s další. My bychom skutečně měli e, nabídnout skutečně evropskou strategii rozvoje venkova, která by byla přizpůsobitelná v každém státě v rámci těch e, jaksi smluv partnerství, o kterých komise hovoří. Náš výbor také navrhuje, zavést v rámci tematických programů dva podpro, podprogramy ve prospěch eh, jaksi výrobků, které nesou značku kvality a ve prospěch eh, zemědělství kolem měst, protože v podstatě města požírají své půdy a my bychom potřebovali toto trochu zvrátit. Výbor také k rozvoji venkova navrhuje, abychom mohli přenést 10 fondů z prvního pilíře k druhému pilíři. Samozřejmě o tom si rozhodnou státy, ale byla by to otevřená možnost a byl důležité, aby se také víc věnovalo výzkumu a inovaci. Tím se dostávám k poslednímu bodu, to je Otázka governance, to znamená v podstatě realizace této politiky a zprávy této politiky, to je klíčový bod, protože ta víceúrovňová zpráva národní, regionální, místní, se nám zdá naprosto zásadní pro zachování venko, diverzity venkova. Já už jsem to říkal, Eh, komise navrhuje tedy rámcový strategický rámec eh, pro různé fondy rozvoje venkova a podobně. To je dobré, ale aby to bylo efektivní, je důležité, aby ten kontrakt, ten, ta smlouva partnerství, který bude uzavřen s každým státem, byl, a o tom už jsem hovořil, také ještě rozveden na regionální úrovni. To nám přijde opravdu zásadní. A toto rozvedení by umožnilo vlastně místním úřadům, regionálním eh, úřadům rozvinout právě ten venkov a jeho zemědělství za podmínky samozřejmě, že ty místní regionální orgány budou mít možnost přizpůsobit ten program reálnému životu jejich regionu protože eh, samozprávy bývají vyloučeny a my chceme, aby právě i samozprávy byly zapojeny. Také chceme, aby to byl zástupce těchto samozpráv, a to, který by byl zastoupen na výboru regionu, který by pomáhal při vypracování aktů přenesené pravomoci. Čili v tom legislativním balíčku, který je nám eh, předkládán, je skutečná výzva, co se týče eh, integrace toho územního prvku a propojení SZP v rámci tedy regionálních a místních samozpráv. Potřebujeme tedy, eh, řekněme, regionalizaci té zprávy SZP a to jak v rámci prvního, tak druhého pilíře. A co se týče rozpočtu, tak jak je navržen v současné době, tak je to opravdu minimum, pod které bychom neměli nikdy jít. A děkuji vám za vaši pozornost. To bene, grazie, grazie. Děkuji, velice děkuji. za vaši zprávu vypracovanou výborem regionu. Už tady máme seznam řečníků. Pan Doufman. Děkuji za ty úvodní poznámky a konkrétní pokyny. Pro mě výbor regionu je důležitý, protože má přímý propojení poslanců přímo s tou základnou, což je důležité tedy v, těch, v tom prvním a druhém pilíři mít navázání s tou základnou zemědělskou. Mám tu několik otázek. Mou první otázky jde o finanční prostředky. U zemědělců je jasné, že eh, samozřejmě musíme tedy investovat do té krávy, než ji můžeme podojit, takže tady stále diskutujeme v, mezi členskými státy o, příspěv, o příspěvcích, o platbách. Výbor regionů má velký vliv na členské státy. Jaké stanovisko vy zastáváte? Jaký by měl být vklad finančních prostředků? Samozřejmě můžeme rozdělit peníze, které jsme předtím obdrželi. A z screeningu jsou to, za, ke greeningu to jsou zajímavé otázky. My jsme sledovali eh, tento přístup pana komisaře, který chce evropské zemědělství zpřístupnit i veřej, eh, veřejnosti a učinit ho, tak říkají zelenější. Tady je dobrý fakt, že v některých členských státech už se uskutečnilo mnoho programů pro ochranu životního prostředí eh, v zemědělství. My jsme také bojovali za to, aby podniky, které propagují, používají ty ekologické programy, aby byly toho greeningu osvobozeni. a, a aby to neplatilo tedy pro ekopodniky. Co si o tom myslíte? Co se týče rozvoje venkova, jak v těch vašich orgánech se diskutuje o otázce kofinancování, protože dostáváme signály z regionů, že se tam vyskytuje stále více problémů, přinést ten svůj podíl. Máte určitě té možnosti řešení i v této otázce. To by bylo tedy z mé strany. Děkuji. Děkuji. Pane Jan, pan Dofman a pak místo předseda Buffy. Já bych chtěl zpravodaji z výboru regionu poděkovat za jeho stanovisko. Já jsem Eh, v minulém roce měl možnost pobývat v jeho překrásném regionu. To je krásná krajina. A zemědělská politika tam jistě hraje velkou roli. Mám tu dvě témata, o kterých bych se chtěl zmínit. My se zabýváme v našem výboru přibližně s otázkou podporou těch znevýhodněných oblastí podle prvního pilíře. My jsme hovořili o dodatečné podpoře, kterou eh, navrhuje komise pro mladé zemědělce. To by byl také nástroj pro ty znevýhodněné regiony a myslím si, že bychom o tom měli také diskutovat a přemýšlet jaké stanovisko zaujmeme, když hovoříme tedy o těch eh, znevýhodněných oblastech a chceme je udržet v tom zemědělství, tak si musíme rozmyslet, jakým rozumným způsobem to učinit. Já eh, sdílím názory pana zpravodaje k sdílení rizika. Prostě tento nástroj patří nebo byl přemístěn do toho druhého pilíře, aby v tom prvním pilíře nečerpal finanční prostředky a ty přímé platby z prvního pilíře nez, nesnižoval, ale považuji to za poněkud eh, absurdní, protože logicky by byl přístup pokrýt eh, riziko, tedy těmi příjmy, a to je otázka klasicky z prvního pilíře. Měli bychom si rozmyslet, jak postupovat. Eh, návrh eh, komise přesunout do druhého pilíře. Myslím, že takto postupovaly některé eh, členské státy, ale prostě je to na členských státech, je jak chtějí postupovat, ale je to opatření, které se myslím patří do toho pilíře prvního a to dnešní řešení je rozumnější, než jak navrhuje komise přesunout do druhého pilíře. Takže vybízím k hledání rozumného řešení. Grazie Herbert, José. Děkuji. Jose a potom Lois Kapolos. Ano, dobrý den. Děkuji. Dobrý den, děkuji za slovo. Jsem velmi rád, že tu máme pana Sušena, Sušona za výbor regionu. Není to poprvé, kdy spolupracujeme. A jsem skutečně velmi, velmi, velmi rád. Když jsem si vyslechl výklad zástupce výboru regionu, eh, jsem si říkala, že je škoda, že nemůžeme mít místo trialogu jaksi takový eh, kadrialog eh, ve čtyřech, protože my některé vlastně z toho, některé části toho trialogu jsou dál od reality, než je výbor regionů. Čili mohla, možná bychom měli snít o tomto budoucím jednání ve čtyřech. Já eh, jenom k té regulaci, ke, ke snižování vlastně těch příspěvků. Já naprosto ve všem sdílím názor výboru regionu a myslím si, že je velmi důležité, aby v rámci těch eh, budoucích diskusí, které budeme mít s radou, aby jsme byli schopni každé vládě předat ten message. Já mám pocit, že vlády jsou velmi vzdáleny zjištěními, ke kterým dospěl výbor, kdy vlastně dnes potřebujeme regulaci. To se mi zdá naprosto zásadní, ale bohužel, bohužel cítíme úplný opak. To samé pro degresivitu, to samé pro spravedlnost při rozdělování Prostě nemůžeme zůstat u toho, co máme nyní. Mám tři otázky na zástupce výboru regionu. Dvě eh, otázky, jeden takový otazník, spíš abych to řekl. U, u těch malých eh, farem, možná, že byste to měli zmínit v rámci místního rozvoje, protože ty malé zemědělské podniky jsou důležité. Potom další věc, něco, co už jsme tady probírali, to je otázka, jak propojit tu možnost znovu získat mm, určitou samostatnost e, u, u, u vegetativních bílkovin. To jsem úplně nepochopil, čili tady bych e, chtěl e, možná drobné vysvětlení, jak tedy propojíte těch 7% mezi, s farmami a tak dále, když už máme eh, takovou eh, byrokraci evropskou, já mám trošku obavy, že to bude další zátěž, že to bude velmi složité, ale vy mi to možná vysvětlíte. Děkuji. A Michel? Obrigado, presidente. Eu queria também saudar. Děkuji, pane předsedo. I já velice vítám eh, přítomnost zástupce výkonu, výboru regionu, kterého si velice vážíme pro jeho zkušenosti, nejenom jakožto člena výboru regionu, ale i jako mm, dřívějšího guvernéra z Francie. A z tohoto důvodu jakékoliv jeho názory eh, jsou pro nás zajímavé a nasloucháme jim s velkým zájmem. Rád bych tady řekl, že Některé eh, z nich budou zapracovány do mé vlastní zprávy, zejména ohledně eh, interní a externí eh, kon, kon, kon- konvergence. Chci říci, že je tady určitá inkonsistence z, z strany komise, že podporuje sice velkou rychlost pro konvergenci v rámci členských států, ale pomalost vyjednali se o konvergenci mezi státy. Já si myslím, že ta interní konvergenční rychlost by se měla poněkud snížit a zvýšit naopak ta vnější konvergence co do rychlosti postupu, aby to bylo vyváženější. Ohledně ozelenění určitě se dopracujeme ke konsensu ohledně mnoha návrhů, ale pořád jsou tady jisté problémy. Tato, eh, tato eh, územní, eh, tento územní přístup k opatřením v oblasti ozelenění určitě narazí na překážky, protože nakonec eh, jedná se o to, že jednotliví zemědělci dostávají tyto eh, finanční prostředky a eh, nevím, jestli se všude dodržují opravdu ta ekologická pravidla, což by měla dělat ta druhá strana. A nejsem si úplně jist, jak to bude vypadat, jestli, jak bude farmář dostávat Eh, tyto mm, dotace, jestliže bude jiný vlastník jiného hospodářství, u něhož se budou sledovat ty ekologické podmínky a přitom tu pomoc má dostat ten první zemědělec. To mě připadá velmi obtížné pro realizaci, ale určitě budeme mít příležitost o tom v nadcházejících měsících podrobně hovořit. Pak je tady další problém. Jedná se o věc, se kterou v podstatě souhlasím ale kde jsem narazil na určité překážky. Jedná se o nové vstupy, sam, myslím tím eh, nové vstupující zemědělce. Potřebujeme novou krev samozřejmě, nejenom um, mladší farmáře, ale prostě lidé, kteří nově začínají podnikat v zemědělství. Ale v tom případě si musíme definovat, co to je nový zemědělec, protože to vlastně otevírá celá stavidla pro potenciální podvody a to bude třeba velmi pečlivě promyslit. Čili je to dobrá zásada a dobrá myšlenka, ale jde o to, aby se to v praxi nezneužilo. Ohledně dalších návrhů, které jsem rovněž vyslechl s velkým zájmem, já jsem se už eh, na tu zprávu díval předtím, dokonce jsem se zúčastnil jednoho zasedání výboru regionu a samozřejmě, že budu kdykoliv ochoten se zúčastnit dalších diskusí a výměny názorů. A by bylo možné zapracovat to, co eh, výbor eh, regionu navrhuje dnes zprávy. Děkuji. Děkuji. Louis Michel Donta. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji. Pán mluví trošku mimo mikrofon. Špatně slyšet. Tak, chtěl bych ještě jednou i já poděkovat eh, zpravodaji eh, výboru regionu za jeho vstup. Eh, chybí mi tu jedna věc, že vlastně to vystoupení je až po přednesení našich zpráv, i když výbor regionu si myslím, jak už to říkal Luis Capulos, najde podle nás tedy odpovědi v, návrzích, v návrzích, v pozměňovacích návrzích, které jsme e, předložili. Myslím, že by to mělo opravdu změnit návrh komise tak, aby některé naše příspěvky byly vzaty v úvahu. Mám v podstatě tři, čtyři otázky nebo poznámky. Jednak ke společné organizaci trhů. Já jsem dobře slyšel výbor regionů, který lituje to, že zmizely staré regulace ale vlastně nenavrhl nové nástroje, které by měly přijít, aby regulace trhů nastala. Jsou-li takové návrhy, rádi je parlament převezme. Dále, jako bych rád měl několik vysvětlení k tomu, co nazýváte úloha regionu, regionu ve správě prvního pilíře. Jak na úrovni výboru regionů, byla tato otázka řešena. K řízení rizik sdílím vaši analýzu, protože mezi zpravodají zatím ta debata není úplně uzavřená o rozvržení tedy významu pilířů. A potom tu mám poznámku, která se týká těch nových zemědělců. Já chápu vaši nabídku vlastně mít určitou podporu pro všechny nové vstupy, ať už jsou jakékoliv, ale přece jenom už nejsou takové prostředky k dispozici. A k tomu bych řekl, že pokud začínáte ve 25, 30 letech, skutečně jste asi neměli čas si něco naspořit. A opravdu vlastně je to určitá podpora při vstupu do aktivního života a tu, to u profese, která vyžaduje dost značný kapitál. Když je vám 40, 45, 50, tak si domnívám, že už jste si mohli v podstatě něco jaksi eh, naspořit, abyste mohli eh, se pustit do tohoto řemesla. Ne asi vždy, Můžeme o tom ovšem mluvit eh, jenom obecně. Děkuji, že se k tomu vyjádříte. Děkuji. Michelin. A teď poslední poznámka. děkuji. Já si nevzpomínám, že byste byl zmínil že by bylo třeba eh, na, trvat na tom, aby tady měli eh, zemědělci tři um, úrody, ehm, to je nez, velice nepohodlné někdy, a, nebo tři, pardon, tři plodiny, že by to jedině zvýšilo um, dopravu na ulicích, protože by to znamenalo také více návštěv na jednotlivých hospodářstvích. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby se toto vůbec vyjmulo. A existují tři způsoby, jak je možné toto napravit. Eh, za prvé, můžeme místo tří plodin dát dvě plodiny. Za druhé, eh, nahlížet na účast v ekologickém systému už jako na plodinu a potom zvýšit tu mest směšně nízké úrovně, na které je v současné době. Tak byl bych rád, kdybyste se k tomu mohl vyslovit. Bene, grazie Agnew. A Ptám se, zda se ještě někdo jiný hlásí do diskuse. Pokud ne, pak mi dovolte, abych eh, zase požádal našeho hosta, pana René Sušo, o slovo a chtěl bych mu také poděkovat, že je tady dnes s námi a poslat... Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom k tomu zásadnímu z těch otázek, které mi byly eh, položeny, pokud neodpovím na všechno, tak samozřejmě budu nadále k dispozici, abych vedl dialog eh, s zpravodaji, jak jsem ochoten upřesnit věci dále. Eh, co se týče financování, to jsem, myslím, řekl docela jasně. Pochopitelně je to závažná otázka. To, co navrhuje komise dnes, těch asi 400 25 miliard eur. To je minimum, pokud se nyní převtělím do francouzského zástupce, tak samozřejmě musím říct, že to znamená snížení příspěvku pro Francii a budeme mít problémy dodržet ty zásady politiky SZP. Ale Prostě po to už se jít nedá. V tom je výbor regionu naprosto zásadní. Co se týče těch mladých, co se týče, eh, co se týče těch znevýhodněných oblastí, jako hor a podobně, my jsme opravdu eh, měli velkou vůli, abychom to nějak řešili. Musíme vystoupit z toho technokratického přístupu, dívat se na hory jako na určitou zátěž protože ve dnešní společnosti je to výjimečná příležitost. Podívejte se na všechny evropské hory. Co představují lesy? Jak může Evropa mít program na chránění biodiverzity, pokud se nebude starat o, o, o lesy? Minerální vody vysoké kvality, které jsou na všech evropských horách. Ve Francii existuje výbor pro centrální masiv. Jsem v čele tohoto výboru a právě jsem dostal výsledky toho vlastně, jaké služby přinášejí tyto horské oblasti pro celou společnost. A z toho vidíme v podstatě, že jaksi obchodní hodnota je významná. Doposud to nebylo vyčísleno. Začínáme s tím právě teď, čili já upozorňuji parlament na tuto věc. Nemůžeme nahlížet prostě na tyto takzvané tedy nevýhodné oblasti jako na určitou zátěž, protože ono to naopak může i přinášet. Tam, přinášet, tam jsou obrovská bohatství a samozřejmě, že budu s vámi, pane kolego, rád pracovat na této otázce. Co se týče těch eh, nových podniků, ano, výbor eh, regionu je pro nové zemědělce mladé, ale my hovoříme i proto, že máme nově příchozí, kteří třeba nemají vždycky stejný kapitál. Čili ten problém existuje a my bychom měli možná dospět k definici aktivního zemědělství, protože o tom jsem nemluvil, ale přemýšlel jsem nad tím. Jakmile nějaké procento pro zemědělství, třeba 10 tisíc jako pomoc, tak musí to být samozřejmě pro aktivního zemědělce z našeho hlediska. Některé státy chtějí, aby ten pojem aktivního zemědělce byl ponechán jim, to nám přijde trošku nebezpečné. Ano, určitá, dejme tomu, uspůsobení, ano, protože jsme různí, ale proč nechat eh, vlastně na nich definici eh, aktivního zemědělce to úplně ne. Co se týče drobných eh, zemědělců, drobných farem, o tom jsem nehovořil, pan Bové na to upozornil. My jsme také byli jaksi velmi, velmi přesvědčiví v tomto. Některé státy chtěly, abychom ty paušální pomoci malým farmám zrušili. My jsme na to zareagovali tak, že pomoc tisíc euro nebo nad tisíc, eh, pod tisíc euro snad nevyžaduje prostě žádné kontroly ex post a podobně. Když se podíváme na výši příspěvků, zejména u těch nových států, vidíme, že většina těch zemědělských producentů je pod hranici tisíc euro. Potom to ozelenění. Tady musím asi více vysvětlit způsob, jak se pružně zavádí opatření těch 30 a 7 povrchu, ekopovrchu. Čili ten e, bílkovinný plán. Samozřejmě ho žádáme. Máme ho ve svých opatřeních, těch 30%, to jsem neříkal, ale je to v našem stanovisku zcela jasně řečeno. Potřebujeme tedy proteinový program a mm, samozřejmě se to vždy bude brát v úvahu. Stejně tak, jak si mysl, jako že si myslíme, že třeba ty stále louky také musí být zařazeny trvalé. Čili jak řešit těch 30% a 7% a zároveň zajistit individuální platby. Vše odvisí od toho, co si stát zvolí jako způsob řízení. Jestli to bude celostátní nebo podle článku 20, čili regionální. Pokud je to celostátní způsob, tak ten systém, který navrhuje, mé je ten systém smluv, partnerských smluv mezi skupinou zemědělců a tím řídícím orgánem. Je samozřejmě to o to těžší, když je to stát, tam je potom potřeba více kontrol a tak dále. Ale pokud zvolíte regionalizaci, tak je to velmi jednoduché, protože regiony v druhém pilíři existují všude v rámci spolufinancování všude o, pro spolufinancování, u toho prvního pilíře nevstup, toho nevstupují. Komise tedy může zařídit jejich vstup a pro nás je to, řekněme, ideální řešení jít směrem regionalizace, aby uvnitř potom ta opatření ozeleňování byla taková, že Unie v podstatě sestaví seznam možných kultur a nechá se na každém regionu, aby v rámci tedy svého území uzavíral dohody se svými zemědělce, protože to přece no, oni znají nejlépe, co tam nejlépe jde. Já připomínám, že jsme úplně nebo částečně tím řídícím orgánem evropských fondů a UZFRD UZFER, eh, tedy pracujeme na spolufinancování. Jestli chcete jít trošku dál, je potřeba realizovat smlouvy, aby vše bylo spružněno. Protože jestliže chceme, aby stejná opatření platila stejným způsobem všude na v Evropě, tak to povede k jednomu. Opět zmizí malé farmy, protože nebudou mít možnost se přizpůsobit. Jeden z klíčů té budoucí společné zemědělské politiky je schopnost, kterou získáme přizpůsobit se diverzitě, tedy zemědělské produkce. A komise to říká, ale zároveň si musíme k tomu poskytnout prostředky a tím pádem vystoupit z těch uniformních způsobů řízení musíme jít co nejblíže agronomické eh, realitě, lidské realitě a tím pádem se zaměřit eh, na zprávu na té nižší úrovni, čili Evropa, stát, region, tři úrovně zcela jasné. Tak snad jsem to vyjádřil nebo vysvětlil trošku lépe a jinak samozřejmě jsem ochoten s vámi hovořit i v jiných rámcích. Ještě k té, nástrojům, nástrojům regulace. My jsme velmi obezřetně naznačili, že, v té, že regulace je potřeba a že nemáme dostatečné jaksi ocenění toho, jaké budou dopady zrušení stávajících mechanismů. Samozřejmě jsou tu nějaké studie, ale ne dost rozvinuté, třeba zrušení kvot na mléko v našich defavorizovaných oblastech. Eh, já nemám přesné statistiky, ale koukám se a poslouchám. U horských oblastí, pokud nedojde k valorizaci produktů, tedy se silnou přidanou hodnotou těch eh, značkových sírů, tak pokud nedojde k takové valorizaci, tak mizí produkce v podstatě v mžiku. Protože zemědělec, který vyrobí 150 tisíc litrů mléka a musí konkurovat e, s obrovskými producenty, tak samozřejmě není dost chráněn a mizí. Tedy než se pustíme do regulace, potřebujeme přesné studie, které se týkají třeba právě důsledku zrušení kvot na mléko. Nechci tím říct, že bych se vracel ke kvótám, ale když Spojené státy je zavádějí a Evropa je ruší, tak asi je to problém, který jsme nedocenili. Já jsem pracoval na eh, ministerstvu, když jsme obnovovali kvóty 31. března 2094 nebo 84, vím, že to vyrovnalo spotřebu a zachránilo mlékařský průmysl. Čili je potřeba být obezřetním, nenabízím nové nástroje, říkám nejprve vyhoď, vyhodnoťme No, takže je potřeba zkrátka přijmout co nejlepší opatření, ta nejvíce adaptovaná. Toto je tedy zásadní otázka, omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho, ale je to opravdu důležité, čili my jsme všechno toto zdůraznili, regiony, nemůžeme být jenom spolufinančníky, těmi bankéři druhého pilíře, jak jsme dnes, Nemůžou za námi chodit jenom, abychom podepisovali šeky, potřebujeme globální vizi, koherenci, strategický rámec, společný, smlouvy partnerské, být s tím vším úzce propojeni. To je podmínka efektivnosti realizace nové zemědělské politiky, aniž bychom upadali do těch starých soukolí, které odsuzujeme. Děkuji. Molto bene, grazie a René Suchon, molto interessante questo Děkuji. Eh, děkuji, to byla velice zajímavá diskuse, ale pořád ještě nám zbývají dva body na jednacím pořadu, je to bod 8 a 9. Máme dvě zprávy, přičemž Eh, navrhovatelkou je paní Sandra Kalněte, ale ta zrovna hlasuje v jiném výboru, proto si uděláme pětiminutovou přestávku a pak se eh, zase vrátíme k práci. Pět minut. Bene, possiamo riprendere. Dobře, tak budeme pokračovat v našem jednání. Eh, paní Sandra Kaněte už je zde s námi, takže můžeme pokračovat. Zbývají nám ještě dva body, jsou to eh, body číslo 8 a 9. Ale nejprve bych chtěla nesmírně srdečně eh, uvítat skupinu pracovníků amerického kongresu, kteří tady jsou s námi a e, e, samozřejmě, že pracují pro výbor pro zemědělství a myslím si, že mnozí z vás také víte, že probíhá výměna mezi zaměstnanci, kteří pracují pro náš výbor a mezi zaměstnanci, kteří pracují pro americký kongres. Je to vynikající iniciativa, protože to vede k posílení dialogu mezi oběma institucemi a to právě v období, kdy i výbor na země, pro zemědělství v americkém kongresu se zabývá posuzováním návrhu eh, zemědělského zákona, takže zase je to provázané i s tím, co my děláme se, se, čili vítáme Eh, spolupracovníky eh, amerického kongresu a eh, teď přecházíme dále a to k posouzení bodu 8 zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Navrhovatelkou je paní eh, Sandra Kaněte. Po eh, výměně názorů, ke které došlo 24. dubna, budeme nyní posuzovat dva návrhy stanovisek vypracovanými paní Kalněte. Týká se to výzkumného programu Evropské unie na léta 2014 až 2020, známého pod názvem Horizon 2020. V prvním stanovisko se zabývá s rámcovým programem jako takovým, v druhém specifickým programem. Zemědělský výbor e, má za to, že vlastně se jedná o stejné záležitosti, o otázku priorit. A slovo má tedy paní navrhovatelka. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych se omluvila za to, že jsem vás trošičku zdržela. Musela jsem totiž hlasovat v mém hlavním výboru, což je IMCO. Nejprve bych ráda poděkovat komisi za jejich eh, práci, když eh, na přípravě programu Horizon 2020. Tento návrh totiž eh, zcela jistě sleduje zlepšení evropské konkurenční schopnosti na globálním dějišti. Je to poprvé, kdy financování které má podpořit různé oblasti výzkumu a inovací, bude takto spojeno. Horizont 2020 totiž eh, má podporovat Eh, vědecké průlomové objevy a transformaci na inovativní služby a produkty, tak, aby z toho vznikaly další podnikatelské příležitosti a zároveň, aby to vedlo i k zlepšení života lidí. Dále je cílem snižovat byrokratickou zátěž tím, že se zjednoduší pravidla a postupy, aby se zajistilo, že vysoce kvalifikovaní vědečtí pracovníci se skutečně budou podílet na výzkumu a inovacích. A že se toho budou účastnit také podniky, které jsou pak schopny realizovat inovativní řešení. Jak jsem zdůraznila ve svém stanovisku, zaměřila jsem se zejména na ty záležitosti, které spadají do příslušnosti tohoto výboru. Hlavně se to tedy týká zemědělských aspektů. Během naší diskuse jsem vzala v potaz i obavy na kolegů ohledně toho, že vědecká činnost často vede k velice ceným eh, myšlenkám, které se ale nevždycky dostávají do reálného světa, protože velice často chybí o tom ve veřejnosti informace. Proto chci zdůraznit, že je mimořádně důležité, abychom eh, napravili tento nedostatek informací a abychom skutečně eh, podporovali intenzivní dialog mezi vědeckými pracovníky a ostatními zainteresovanými starami při realizaci projektů. Je třeba konzultovat eh, veřejnost, společnost a hovořit se všemi zainteresovanými stranami. Například eh, nás budou zajímat názory různých zemědělských organizací, které mají obrovité praktické zkušenosti, proto by to byly nesmírně cení partneři a všichni by získali z takovéto diskuse a dialog. Získali by z toho i výzkumníci, i ti, kteří se zabývají praxí. Horizont 2020 se zabývá tím, jak zabezpečit eh, bezpečné a zdravé potraviny pro společnost. My jsme v našem výboru už vyjadřovali určité obavy v souvislosti s tím, že v, dalších desetiletích bude eh, zrůstat poptávka po potravinách. Proto já, jakož i jiní kolegové, si myslíme, že je na nejvýš eh, aktuální, abychom uvažovali o tom, jak zabezpečit potraviny nejenom pro Evropu, ale i pro rozvojové země, což je jeden z největších globálních problémů a výzev. Myslím si, že mnozí lidé eh, jsou zcela eh, správně rozhořčeni, že 30 potravin vlastně se promrhá, se vyhodí. Proto také zdůrazňuji nutnost eh, praktického řešení, aby se toto plítvání potravinami snížilo. Chci také zdůraznit, že komise vytvořila eh, návrh, který je velice dobře uvážený a dobře eh, vybalancovaný, aby se eh, byrokratická zátěž za, snížila. Návrh lze předkládat do 7. června. A já opravdu doufám, že kolegové budou předkládat kvalitní pozměňovací návrhy. Úplně se tady neschodují kalendářní data a já jsem neměla tady úplně možnost eh, všechno probrat se stínovými zpravodaji. Dovolte mi, abych eh, řekla, že se budu snažit ehm, dohnat ten čas, až budeme pracovat na pozměňovacích návrzích, protože jde mi o to, abychom tady vypracovali v tomto výboru vyvážené stanovisko. Děkuji. Sandra, grazie, onorevole Calniete. Iniziamo il dibattito, chiesto la parola. Děkuji, paní Calniete. Eh, začneme s debatou Jose Bové má eh, slovo. Ano, paní zpravodajko, já jsem eh, s velkým zájmem uh, sledoval vaše vystoupení a vaše návrhy se, myslím, ubírají správným směrem. A když jsem četla návrhy eh, komise, tak mi to dělalo starosti, protože se mi to zdálo, že je to vzdálené od zemědělské reality, jako kdyby se opět chtěli rozdávat nějaké uh, dárečky. Uh, i tak se penězi plítvá a byly by třeba um, potřebné pro um, bioekonomii a podobně. Tam se pokousí, uh, pokouší také ty biotechnologie dále rozvíjet a tak dále. Takže naše ředitelství pro výzkum a vývoj financuje mnoho projektů, které momentálně nejsou vůbec předmětem moderného e, zemědělství. Tam vplynulo 2 miliony eur za posledních 10 let, což je dost peněz. A kromě toho tu existují programy, které chtěly přesvědčit spotřebitelé o tom, aby také přijali potraviny geneticky pozměněné. Tady si myslím, že musíme jít k jádru věci. Pan Jules a paní Heldegard říkali, že je třeba hledat řešení společně pro ty nové problémy, například oteplení klimatu, otázka biologické rozmanitosti nebo i snížení výrobních nákladů pro zemědělce, aby ty zemědělské podniky mohly hospodařit více autonomně. Vzpomínám si na program STAR, což je stálý výbor pro výzkum a vývoj zemědělství, který poukazoval často na potřeby zemědělství a říkal, že je třeba využít i eh, historicky odborných znalostí eh, zemědělců i eh, ekologických aspektů. To vše by mělo být ve středu zájmu zemědělských projektů a já si myslím, že je to návrh, který bychom mohli předložit. Rozpočet výzkumu pro zemědělství by měl být využívat pro, využíván pro zemědělství v rámci té společné zemědělské politiky, abychom mohli přispět k takovému druhu zemědělství, který nám přinese opravdu eh, výsledky. Nemůžeme to nechat celé všechno na výzkumu. Myslím, že bychom měli jít tímto směrem. Pan Polson a Ošli. Eh, děkuji, pane předsed, já děkuji zpravodajce za velice dobrou práci, kterou odvedla a naprosto souhlasím s tím, když říká, že návrh komise je dobrý, ale samozřejmě je tu ještě dále možnost vylepšení. Je jasné, že Horizont 2020, tento program, je eh, důležitým nástrojem pro výzkum a inovace v zemědělství, v lesnictví a v zemědělském obecně. Myslím, že pro Agri je důležité odkázat na třetí pilíř, to znamená zásobování s potravinami podle zásad eh, udržitelného růstu. Považuji za velice důležité, abychom my zde ve výboru pro zemědělství se pokusili přemýšlet o tom, eh, kde by ta zemědělská politika a výzkum mohly být spolu propojeny. A sice takovým způsobem, abychom mohli zabezpečit, že vědomosti a z toho výzkumu se opravdu v zemědělství uplatní. A pro výzkum je to otevřené pole, ale je důležité opravdu, aby potom tady došlo k takovému toku směrem do zemědělství, jak zemědělství, vědcům, aby ten výzkum a vývoj nezůstal jenom v určitém uzavřeném okruhu. A mm, myslím třeba na výzkumy a znalosti i třeba u té živočišné eh, výroby, protože v tomto směru bylo vypracováno mnoho výzkumných prací, ale uplatňují se jenom omezeně, eh, ne úplně u všech v praxi myslím si, že jeden bod, který by měl být v centru pozornosti, je Evropský institut pro inovace a technologie. Ten by se mohl zapojit do programu Horizon 2020, protože tady se říká odbornosti podle skupin inovací. Tady je pokus propojit ty špičkové kompetence a vytvořit partnerství mezi jednotlivými institucemi a výzkumnými ústavy, podniky a dalšími subjekty, aby bylo možno vyvíjet ty špičkové kompetence jak v teoretické, tak v praktické úrovni. Je tu skupina, jejíž cílem je celý, uh, eh, proskoumat celý ten potravito, potravinový řetězec. To je tedy hlavní smysl z pohledu liberální politické skupiny. Předložíme naše pozměňovací návrhy, které se o tom budou zmiňovat, aby to bylo vytvořeno přímé propojení zemědělství, lesnictví a uh, výzkumným rámcovým programem. Děkuji, mnohokrát děkuji. A pan Martin Asli. Já bych chtěl říct ještě o jednom mm, aspektu pro budoucnost výzkumné politiky. Měli bychom pomyslet na malé a střední podniky a podpořit je, protože mnoho těch výzkumných peněz jde do velkých institucí, a prostě odehrává se to v nějakých věžích ze slonovanek a není to propojeno s praxí. Měli bychom cílově vynakladat ty prostředky. Jeden důležitý bod, o tom se se zmínila, jakým směrem by se ten výzkum měl ubírat, jaký by byl praktický užitek. Eh, hovořila jste o plítvání potravinami a já si myslím, že právě výzkumy jdou směrem eh, zvyšování výnosů novými odrůdami a druhy, taková zelená revoluce, což eh, konec konců je spojené s tou eh, genovou technikou a je jasné, že bychom měli samozřejmě účeně zvyšovat zdroje ve smyslu trvalé udržitelnosti a jaké proto máme nástroje i pro podporu zemědělství, která by aby zemědělství také spotřebovalo méně eh, pevných eh, paliv. To by mělo být v popředí zájmu výzkumníků. Ještě dva další body a už to znělo, zaznělo v jiných diskusích, že v Evropě jsou tu určité oblasti, které vůbec nejsou zahrnuty do výzkumu, například rostlin, třeba bílkovinných rostlin nebo rostlin, které produkují bílkoviny, takže tam si myslím, že bychom měli cíleně zaměřit eh, prostředky, protože bychom neměli tady být odkázáni jenom na eh, import. Eh, Děkuji, Jim Nicholson. E, děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat e, navrhovatelce za zprávu k těmto e, dvěma záležitostem. My jsme hodně času věnovali aktuální práci v hospodářství zemědělském, ale možná, že jsme se dostatečně nevěnovali tomu, jak bychom mohli zlepšit situaci na základě toho, co nám může dát výzkum, vývoj, inovace. Myslím si, že toto je mimořádná příležitost pro zemědělské odvětví a e, vůbec společnost na venkově aby e, se jejich život provázal s výzkumy a inovacemi. Musíme pozbuzovat e, zemědělské výzkumy, univerzity, abychom eh, dostali té výzvě a abychom opravdu vycházeli eh, z vědecky podložených eh, návrhu. To je obrovská výzva i pro budoucnost a jistě, jak Jose a ostatní se zmiňovali o geneticky modifikovaných organismech a jiných věcech, a měli bychom využívat tedy těch vědeckých poznatků a musíme na základě toho jednat. Pak je ta otázka plítvání potravinami. Já myslím, že si lidé ani neuvědomují, kolik potravin se vyhodí, vyhazuje každou hodinou, každým dnem. Můžeme eh, se snažit, nebo musíme se snažit pochopit, co se s tím dá dělat, nejenom nad tím nařízat, naříkat. Kdyby se to snížilo jenom jenom o 5%, tak už by to znamenalo významný přínos. A je třeba si také dohodnout na našich prioritách a myslím si, že se musíme určitě zabývat touto oblastí, oblastí diversifikace. Diversifikace v rámci venkovské společnosti, ehm, v rámci malých společností eh, hospodářství. My hovoříme o malých a středních podnicích. To se ale týká podniků až dejme tomu 350 lidí. Ale co to mikrofarmy? Dejme tomu, je tady takový jed, farmář, který má jednoho, pak dejme tomu 10 už pracovníků a vlastně tím poskytuje pracovní příležitosti a na to bychom se měli zaměřit. Je to důležité pro venkovskou společnost a tady vidím obrovité příležitosti. Je třeba opravdu nasměrovat eh, farmy farmy na reálné a realistické projekty a tím zlepšovat ehm, život eh, obyvatel venkova. Musíme vycházet z technologických poznatků a výdobytků. A protože jsou tady výzkumné poznatky a dá nám to možnost eh, pomáhat. A velice eh, děkuji navrhovatelce a přeji mnoho úspěchů v další práci. Děkuji. Děkuji, Jimé. A já bych také chtěl poděkovat paní navrhovatelce Kaniete je velice důležité, abychom k tomu všemu přihlíželi. Ano, prosím, okamžik. Pan Akne se ještě hlásil o slovo a pak se budu hovořit já. Ano, já se omlouvám, trošičku jsem se asi spozděl, bo pozdě jsem se hlásil. Doufám, že se na něčem shodneme. Já se zelenými souhlasím ohledně té zásady proplýtvaných potravin. Vyhodí se hodně, ale hodně se plítvá právě v souvislosti s evropskou legislativou. Totiž například ty výměty, eh, totiž eh, to je evropská legislativa, že rybáři musí mrtvé ryby házet zpátky eh, do moře. Bylo by daleko lepší, kdyby se to využívalo jako krmiva pro dobytost. Proč ne? Potom máme zase zbytky z jatek. To by by se dalo také využít v rámci jiných eh, produktů, když ne pro potraviny, tak jako například hnojiva, je tam spousta fosfátu. A potom máme to, co se promrhá v restauracích a vůbec. Dříve jsme tím krmili prasata, ale to zneumožňuje evropská legislativa. To máte jenom tři eh, příklady, kdy takovéto evropské zbytečné zásahy vedou k plítvání. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji mnohokrát, pane Agnim. A než dám slovo eh, Komise. já bych rád eh, něco řekl. Chtěl bych poděkovat paní navrhovatelce za zprávu a za to, že vzala v potaz i otázku bezpečnosti pot, zabezpečení potravin. Jak říkal Jim Lickinson, musíme se tím zabývat a zaměřit se na to v rámci výzkumných eh, programů. Bude to určitě velice důležité pro budoucnost a pro reformu SZP, protože nás čekají problémy s nedostatkem potravin ve světě a Evropa samozřejmě musí se sehrát svoji úlohu v tom, aby se to vyřešilo. Ještě jednou děkuji paní navrhovatelce a teď má slovo komise. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Jsem velice ráda, že se mohu účastnit této rozpravy, respektive poslouchat tuto, eh, protože já pracuji eh, jako ředitelka v, v, v DG pro zemědělství a jsme velice rádi, že paní Kaněte vypracovala tuto zprávu a zejména, že se v ní poukazuje na některé zásadní otázky týkající se výzkumného programu, které ten má řešit. Eh, aby se lépe využívaly také výsledky eh, vědeckého výzkumu, aby se přetvářely v dobrá řešení přímo na eh, zemědělských hospodářstvích. A to je podstatou příštího rámcového programu, jak víte, zaměřuje se na výzkum a také inovace, nejenom na výzkum. Neboli my opravdu teď klademe daleko větší důraz na způsob převodu znalostí, tak, abychom zajistili vazbu mezi výzkumným světem a zemědělci. A také spolupracujeme samozřejmě v rámci DG zemědělství a výzkum, protože například teď se dělá hodně inovačních partnerství v rámci výzku, vývoje eh, venkova, rozvoje venkova. A je možné také přihlížet k tomu, co znají eh, z eh, zemědělci z praxe. Tato zpětná vazba od zemědělců k vědeckým pracovníkům by mohla fungovat lépe, než je tomu tak. Myslím si, že tento návrh stanoviska se opravdu zabývá eh, konkrétními nedostatky současného programu, který je silný, co se týká vědecké excelence, ale nezajišťuje dostatečnou vazbu na e, zemědělskou veřejnost. Také souhlasíme s tím, že je třeba e, snižovat plítvání potravinami. Ráda bych se k tomu šířeji vyjádřila. ne na senu o plítvání potravinami, ale měli bychom se tím zabývat v širším slova smyslu. Různé zbytky, které se nevyužívají a daly by se využít eh, užitečně. Někdo už tady hovořil například o zbytcích eh, z jatek, které se nevyužívají a mm, jsou to také problémy. A nebo co, co se týče výzkumu, tady by bylo možné možné mít zajímavá nezvyklá řešení. Máme například teď program, který právě se zabývá zachova, za, zachycováním uhlíku v těchto zbytcích. Například se z toho potom dají dělat eh, plasty. Čili to všechno se dá využít, podíváme-li se pořádně na to, o co tady jde. Pak ještě k tomu, o čem hovořili jiní řečníci a také vážený pan místopředseda ohledně bioekonomiky. Tady bych chtěla zdůraznit, že bioekonomika není nic, co by bylo zemědělství cizí. Naopak je to velice konkrétně propojené s tradičním zemědělstvím, tak jak ho známe. A to bio eh, přestavuje Eh, spíše biologii, nikoli v biotechnologii. Jde tedy o to, aby se co nejlépe využívaly všechny poznatky biologického výzkumu udržitelným způsobem a aby se využívaly eh, zdroje půdy, lesní zdroje, mořské zdroje a v souvislosti i se současnými technologiemi, aby se využívaly co nejlépe, abychom všichni v rámci těch limitů, které nám tato planeta dává, mohli dobře žít. Čili jedná se o využívání biologických zdrojů. Na druhé straně se tím řeší také otázky, o kterých hovořili jiní, totiž závislost Evropy na různých eh, fosilních zdrojích. Čili díváme se zase na zdroje v Evropě, ať už je to biomasa, bioodpadky a jak je využívat, jak je eh, využívat pro, výro, vý, pro vstupy do průmyslu. A to zase by poskytlo další příležitosti pro diverzifikaci e, ekonomiky na venkově, takzvané biorafinérie, o kterých se hovoří. To by zase mohlo vytvářet pracovní příležitosti na venkově a možnosti dalších příjmů. Pak bych se ještě chtěla zmínit o malých a středních podnicích. To je věru nesmírně důležitá záležitost. Už loni v rámci eh, rámcového programu 7 se předpokládá daleko větší podpora než předtím a eh, rozpočtové alokace pro malé a střední podniky eh, byly za poslední roky význačně navýšeny. Jsme velice rádi, že i v oblasti zemědělství a potravin malé a střední podniky jsou v tomto rámcovém programu daleko více zdůrazňovány, než tomu bylo dříve tudíž eh, směr postupuje tak, aby výzkum byl lépe provázan s aplikacemi konkrétními, ať už je to na farmách nebo v malých a středních podnicích jiného druhu. Pak bych ještě chtěla eh, se vrátit k tomu, o čem hovoříte ve zprávě. Potřeba eh, dostatečných rozpočtových prostředků. To je opravdu nesmírně důležité. Podíváme-li se na současnou úroveň financování v rámcové programu 7, hovoříme tady o 7 miliardách euro pro velice širokou celou oblast, kterou to pokrývá eh, jsou to eh, eh, rostlina, živočišná výroba, výzkum, trvalé udržitelný vývoj a spousta dalších vědeckých otázek se tím pokrývají. Výsledek je, že ten rozpočet se musí rozprostřít poměrně do tenka A doufám, že i parlament zaznamenal návrh, komise, aby rozpočet, který se věnuje na zemědělství a bioekonomiku, se navýšil, eh, aby se zdvojnásobil. A v diskusích o rozpočtu eh, se eh, má zajistit to, aby byl dostatečný rozpočet pro výzkum v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu, akvakultury a podobně. Tolik moje poznámky a jsme velice rádi, že toto stanovisko bylo eh, vypracováno a za tuto dobrou rozpravu a budeme se dále těšit na spolupráci s vámi. Děkuji komisi a paní eh, Kalněte. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych ráda poděkovala kolegům za mimořádně zajímavou rozpravu. Velmi vítám eh, věci, které jste tady zdůrazňovali a které jsou nesmírně důležité v kontextu programu Horizon 2020. Já eh, netrpělivě čekám na vaše návrhy a jsem ochotna vést s vámi otevřenou a konstruktivní diskusi, abychom našli dobrá kompromisní řešení, která by byla pro většinu přijatelná. Doufám, že tedy toto stanovisko nakonec dopadne dobře a bude vyvážené. Děkuji. Bene, grazie a tutti. Dobře, děkuji všem. Tím je ukončeno naše zasedání, já se s vámi loučím a připomínám vám, že 18. 19. června je příští schůze, to je velice důležité, naši zpravodajové eh, před